jste měli poslouchat, je ten můj. Stop, please. We are going to resume. Dobrá, takže znovu zahájíme naše schůze. Budeme jednat o bodu 25. Jedná se o výměnu názorů, o dohodě EU Maroko. o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty a produkty rybolovu. Prosím vás, už několikrát jsem vás požádal, abyste se usadili a abyste byli sticha. Svoji žádost měním na příkaz. a prosím vás, eh, zavřete dveře, protože venku jsou lidé, kteří nahlas mluví. Tato výměna názorů je událostí, které se budou účastnit naši hosté, pan Aziz Achenuš, doufám, že to nevyslovuje špatně, eh, který je ministrem zemědělství a rybolovu Maroka. A zároveň zde máme dalšího hosta, to je pan Pierre Antonio Albertini, který je předsedou uh, delegace Evropského parlamentu pro Magreb a je zde také pan Jose Manuel Silva, který je generálním ředitel, ředitelem pro zemědělství v Evropské komisi. Chtěl bych poděkovat panu Silvovi, že mezi nás přišel, aby zastupoval komisi. Nicméně, chtěl bych veřejně říci, že jsem zklamán tím, že někdo ze čtyř komisařů, které jsem pozval, nebyl z to přijít. Jako výbor odpovědný za přípravu stanoviska parlamentu přebíráme na sebe politickou odpovědnost a díky tě, této výměně názoru bychom chtěli poskytnout příležitost na upřímnou diskusi mezi zástupci Evropské unie a zástupci vlády našeho partnera, v tomto případě Maroka. Doufejme, že tato výměna názoru pomůže našim poslancům, aby měli plné informace o tom, o co zde jde. Také jsem se dohodl se zpravodajem, aby proběhla i druhá výměna názorů, a to se zainteresovanými stranami na obou stranách. Takže vnímám naše vážené hosty a děkuji, že jste mezi nás přišli a Nejdříve předám slovo panu Bové, který je zpravodajem, aby nás uvedl do tématu a poté předám slovo dalším účastníkům výměny názorů. José Bové má slovo. Monsieur le président. Pane předsedo, pane ministře, vážení zástupci komise, tato schůze je velmi důležitá právě proto, aby eh, bylo možné vysvětlit určité otázky parlamentu a členům tohoto výboru. Brzy to bude už rok od té doby, co začala. Byla trochu zpomalena a to otázky, které legitimně zajímají náš výbor pro mezinárodní obchod a které jsme pokládali buď eh, právní službě parlamentu, ale také právní službě rady. Měli jsme také odpovědi celkem čtyř komisařů, na něž eh, odkazoval předseda tohoto výboru a to, že žádný z těch čtyř komisařů dnes nemohl dorazit, je trochu zklamáním, čímž se ale nesnižuje eh, důležitost toho, že tady přece jenom zástupce komise máme je potřeba ale konstatovat, že to je trochu škoda. Ty otázky byly eh, klíčové v rámci této dohodě o eh, zemědělských produktech, ale souvisely také s mezinárodním právem o mezinárodním obchodu, protože se týkaly konkrétně otázka práva na obchod a e, týkalo se to území spravovaného jinou e, zemí. Podle OSN, a tady šlo, šlo, aby odpověď komise se týkala právě této konkrétní věci. Odpověď, kterou jsme obdrželi, byla téměř vatikánská, ale ty výrazy, které tam byly použity, byly velmi vágní, velmi kulaté, aby vlastně nic moc neříkali. Takže nám bylo řečeno stručně, že západní Sahara je spravovaná de facto Marokem, což je realita, kterou nikdo nepopírá, je to prostě správný fakt. Poté jsme se ptali, ptali, jestli existuje nějaká spojitost mezi eh, ekonomické výnosy z tohoto území a jestli k tomu existuje nějaká zpráva. Samozřejmě, že ne. Je to normální. Já si nemyslím, že Maroko by mělo na něco takové odpovídat, protože Maroko, aspoň v kontextu SN, nemá právní zodpovědnost za takové otázky, a to je mezinárodní právo. Může to být země, která má právní zodpovědnost nad spravovaným územím, která by měla odpovědět na takové otázky. otázkou je, kdo je tedy právním eh, správcem eh, v kontextu eh, Spojených národů a podle OSN je to Španělsko. To je problém, který budeme muset vyřešit, protože kdybychom měli uzavřít ekonomickou dohodu mezi Evropskou unii a e, Marokem, zatímco v Evropské unii je e, jedna země, která je právně zodpovědná za toto území, tak nevím, e, jak to bude možné. Ale potřeba, aby nám komise tentokrát jasně odpověděla přesně ohledně té odpovědnosti podle práva a odpovědnosti de facto. Nechci zacházet do dalších podrobností, ale říkám to pouze na úvod, aby všem bylo jasné, že tady existuje tento problém. A kladu tedy velmi jasnou otázku komise a byl bych velmi rád, kdybych na to dost obdržel odpověď. Návrh dohody, který nám je dnes předkládán, hovoří o navýšení objemu v tunách, což zase eh, vede k celé řadě otázek, protože tady jsou určité problémy, které nebyly opraveny, což byla například hraniční kontroly. Dnes provozovatele mohou využívat eh, eh, ustanovení dohody o, a snižovat si dovozní eh, cla. A celá řada evropských zemích se stěžovala, včetně Španělska. Takže zase jde o to, jak můžeme otevřít novou fázi navyšování kvót bez toho, abychom se připravili o přenou hodnotu. To je podstatný problém, který pořád vyřešen není. Otázkou je, jestli by neměly být napřed eh, upraveny ty prováděcí předpisy na evropské úrovni, abych vám mohl uvést eh, to evropské nařízení. A možná, že by bylo potřeba ho nejprve modifikovat což ale závisí eh, na komisi, která zatím napovídá. Po teď otázce toho objemu. Dnes to navýšení objemu u některých produktů eh, provází eh, cla, která jsou nižší než evropské náklady. Ať už to je pro různé typy ovoce nebo urajčat, což jsou asi největší objemy. A tady zjišťujeme, že to bude stát dvakrát tolik. 174 euro, zatímco ty náklady jsou eh, X a, a tak dále. Mohl bych vám uvést i další čísla u Rajčat. S tím tedy problém. To je eh, tedy druhá věc. Dále máme třetí problém, který se týká řízení kvót a toho, kdo dnes vlastně vyváží. A to je problém související se způsobem rozvoje tedy komu vlastně prospívá tato dohoda. Prospívá většině zemědělců v Maroku, což bych podpořil a vždycky to budu podporovat, chci to říct velmi jasně, vždycky jsem podporoval na marocké zemědělce, ale ptám se, jestli příjemci jsou skutečně oni. Eh, jsou tady tři společnosti, které jsou příjemci pomoci Azura, Sofropel a Ledomen. Mohli bychom citovat i další. A to jsou příjemci této pomoci. Když se podíváme na Azuru, tak tam má 42% eh, té kvóty, další má 22%, takže tady vidíte, jaká je struktura těch podniků, které vyvážejí, které, tedy které vyrábí a které vyváží. V tom je opravdový problém, protože 70% vývozu spadá pod tři společnosti, které eh, rozhodně nejsou rodinnými marockými podniky. Předseda žádá o slučnost. Nos invités. Je suis d'accord, mais je crois que monsieur le ministre... Já s vámi souhlasím. Nasledující eh, problém eh, se týká využívání půdy. Já se chci zeptat pana ministra je tady Tiris Ero Arab, TER, který eh, dostal 700 tisíc, má na starosti 700 tisíc hektarů, z toho se 200 tisíc zavlažuje a zase otázkou je, kdo z toho všeho bude mít prospěch. Eh, Mezinárodní zpráva Konfederace odborových svazů se ptá, jak jsou uplatňována odborová práva v těchto eh, zemědělských podnicích, jako je Azura a další, protože my si myslíme, že tady dochází k potlačování odboru a eh, dva podniky byly takto označeny eh, Marockým odborovým svazem Azora a Chrazope nebo Sofopel, které tedy potlačují odborová práva svých zaměstnanců. A to potom vede k snižování ceny, snižování eh, ceny práce, porovnání s Španělskem například. A poslední věc je problém s vodou a ochrana životního prostředí. Dnes víme, a všechny studie to ukazují, že máme velký problém s vodou, ale eh, aby se mohlo eh, vyrobit jedno kilo rajča, tak je potřeba 100 litrů vody. Dnes v Evropě na eh, výrobu eh, kila rajčata potřebujeme 10 až 12 litrů, což neříkám, eh, že v Maroku dělají špatně, ale ta masová industriální výroba ohrožuje rezervy vody, které by měly být dispozici všem zemědělcům. Říkám to proto, abych, ne abych chtěl říci, že by nemělo dojít této dohodě mezi Evropskou unii a Marokem, ale že ty dohody musí uzavírat na dobrém základě a ne na základě, který dnes upřednostňuje určitý typ výroby a určitý typ podniku na úkor většiny marockých eh, zemědělců, ale na úkor také evropských zemědělců. A děkuji vám, pane ministře, že jste měl trpělivost. Um, now, uh... Děkuji. A nyní bych rád předal slovo našemu hostu, panu ministrovi zemědělství a rybolovu Moravského království, panu Azizovi Akenuchovi. Děkuji vám a máte slovo. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, dámy a pánové, Děkuji, že mám příležitost tady hovořit o marockém zemědělství a o příležitostech, které nám nabízí tato dohoda o volném obchodu, která by měla urychlit obchodní výměnu a zlepšit eh, úroveň marockého zemědělství. Chtěl bych nejprve upřesnit, že v současné době máme asociační dohodu od roku 1996, eh, která zavedla eh, celní eh, koncese a tím jsme zahájili obchodní výměnu mezi našimi dvěma zemědělstvími. Nevycházíme tedy, z ničeho vycházíme z dohody, kde už, která eh, už se naplnit 10%, eh, a chceme eh, dospět k 67%. 35% eh, no, obchodní výměny v zemědělství by mělo mm, narůst eh, na, do, při dokončení této dohody. Víme, že marské zemědělství není moc efektivní, je to otázka zavažování vybavení. My jsme zavedli akční plán investic Naše mechanizace je ale pořád příliš slabá. Například u nás máme 13, hektarů na, 13 traktorů na 100 eh, hektarů, zatímco ve Francii to asi 69. Dále využívání eh, hnojiv je velmi slabé, používáme asi 2 kg na hektar, zatímco ve Španělsku 20 kg a v Chile mnohem více. 60 až 75 je, má velmi malou výměru. 40 nebo 45 obyvatelstva žije na venkově a ta žije, a velká část toho žije právě zemědělství. 40 zemědělského HDP závisí na sezónních deštích. Prvním zaměstnavatelem v zemi, 4 až 5 milionů, je právě zemědělství, takže marocké zemědělství je velmi významné sociálně i ekonomicky. Evropa je velkým eh, partnerem Maroka, máme přednostní status a myslíme si, že takový, taková dohoda by právě naplnila obsahem toto partnerství. Maroko dělá velké pokroky v oblasti demokracie. Nedávno došlo k přijetí nové ústavy, tak aby se zlepšil společenský život aby došlo k rozvoji regionu, aby i ten středomorský prostor se stal rozvinutějším ekonomicky, aby to byl prostor sdíleného blabitu. A proto jsem také, pane předsedo, přijel vaše pozvání a jsem věděl, že taková setkání budou být velmi užitečná, protože panuje celá řada otázek, které mají poslanci, na které chtějí odpovědi, a já bych jim chtěl dát co nejvíce času, aby tyto otázky mohli položit a pokusím se eh, také eh, odpovědět na připomínky pana Bového na konec naší diskuze. Ano, děkuji vám a nyní eh, zahájíme výměnu názoru. Pan předseda se ještě omlouvá. Zapomněl jsem na dalšího pozvaného hosta, pana Joseo Manuela Silva, který je generálním ředitelem ředitelství pro zemědělství. Takže jaký je názor Evropské komise v této věci, prosím? Děkuji vám. Vážení poslanci, dámy a pánové, já myslím, že už jsme se setkali mnohokrát. Myslím, že Maroko je strategickým partnerem Eh, také, ať už je to obchodní výměna nebo v politické oblasti, také po přijetí o eh, statutu, přednostním statutu po roce 2008. Já jsem velmi rád, že jsem mohl účastnit tohoto setkání s mareckým ministrem zemědělství. A doufám, že Eh, dojde k uzavření této dohody, že to je straně výhodná dohoda a že obě strany budou spokojeny s výsledkem jednání. Protože tak by tomu eh, mělo být, protože to je dohoda, která bude v budoucnosti upravovat naše vztahy. Tato dohoda, jak určitě víte, vychází eh, z vůle nebo přání posílit váhu tohoto partnerství se státy Jižního středomoří, jak to také komise ohlásila eh, s ohledem na tato uzavíraná partnerství. Jde tedy o vyváženou dohodu, která by měla mít pozitivní eh, vliv na rozvoj obchodní výměny, měla by mít vliv na provozovatele na obou stranách a měla by se dotýkat také citlivých produktů. Což je někteří říkají, že dovoz vědeckých výrobků není výhodný pro Evropu. Musíme si uvědomit, že ten a obchodní bilance je pozitivně, tedy v přebytku o 3 až 4 miliardy eur. Jde o to, aby i e, evropští vývozci mohli umistovat svou produkci na našich sousedních trzích. Jak říkal už ministr, liberalizace, která se tady navrhuje, je asymetrická, ale je to právě Maroko, které dělá více úsilí eh, o liberalizace. Myslím, že bychom neměli zapomínat eh, na toto přání a na vůli eh, Maroka dosáhnout větší integrace mezi našimi ekonomikami. Evropská unie by měla mít užitek z této dohody v několika klíčových sektorech pro posílení svých zájmů a také pro získání nových trhů. V sektoru ovoce a zpracovaného ovoce dojde prakticky úplné liberalizaci, stejně jako v otázce vývozu ovoce a zeleniny do Maroka a dále v mléčném sektoru, no, mléčné produkce. To je velký krok porovnání současnou situací. Co se týče objemu rajčat, ty budou omezeny na určité množství a na tradiční produkci a na vývoz Evropy do Maroka. Myslím si, že tato dohoda brání zájmy evropských zemědělců, zejména španělských, zavádí omezení v oblasti rajčat, bude tady o kontroly dovozu toto zboží, tak aby eh, nedošlo k eh, narušení eh, prodeje v Evropě v období sklizně. A dále jsou, se, se tím posilují stávající mechanismy v oblasti skladování a fitosanitární. Myslím, že je dobře, že minister se rozhodl mezi nás zavítat a že přislíbil odpovědět na otázky poslanců, také otázky pana Bového ale k té otázce Sahary bych chtěl, že pan Vimon eh, se nás zastaví a přesně nám odpoví právě na ty otázky týkající se statutu západní Sahary, protože to spadá do kompetence baronky Ašnové. Eh, Děkuji panu Silvovi a nyní tady eh, zahájíme rozpravu pro členy výboru. Chtěl bych vás požádat, abyste byli struční, abychom mohli splnit náš časový harmonogram. Mám tu celou řadu žádostí o slovo a v první řadě pan uh, Susta za SMD. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě nás vyzýváte, abychom byli struční, nicméně ta čísla, která zazněla v příspěvku jak pana ministra, tak pana ředitele z Digi Agri, prokazují, jak důležitá je tato dohoda, kterou bychom tedy měli přijmout. A chci zdůraznit, že v tuto konkrétní chvíli vztahu eh, mezi Evropskou unii a v tom mezinárodním kontextu, vzhledem k tomu, co se odehrává na severním břehu Afriky, tak eh, je důležité vyslechnout si tedy názory všech zúčastněných stran na věc. Myslím si, že v danou chvíli je třeba eh, dát souhlas této dohodě. Eh, je třeba znovu se zaostřit a soustředit na naše obchodní vztahy se zeměmi z oblasti Středomoří. Zejména by se o tom měly vyjádřit země z té středomorské oblasti, které s těmito zeměmi mají větší vztahy. Samozřejmě i mne se dotýkají tyto otázky zemědělství, ale Evropa jako celek by měla koukat i mimo své zájmy. Je třeba tedy se snažit o to, aby eh, ty vztahy mezi námi a třetími zeměmi nebyly jenom konfliktní, abychom tu nehovořili jenom o imigrantech, o problémech, ale aby eh, tu zazněla slova jako otvírání se, integrace a podobně. Takže a z politického hlediska je tato dohoda velice důležitá a myslím si, že po Eh, těch eh, vhodných úpravách, které je třeba provést, bychom tedy mohli kladně zvážit tuto dohodu. Děkuji a dále pohovoří paní Maria Muni za stejnou politickou skupinu. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu zacházet do obsahu té obchodní dohody, protože její význam tu již byl popsán a není to eh, důležité znovu opakovat. Samozřejmě je strategicky velice důležité, abychom měli obchodní dohodu s Marokem, ale chci objasnit určitý koncept. Nevím, jestli jsem to pochopila špatně, nebo to tu tak zaznělo, ale eh, hovoří se tu o určité jurisdikci Španělska vůči určité části Maroka. Není tu žádná tak, žádná taková svrchovaná oblast už od roku 95. Myslím si, že tu existují e, tripartitní dohody z Madridu a z toho důvodu se otázka e, západní Sahary zmiňuje také ve čtvrtém výboru, e, tedy pracovní skupiny OSN. Tam se tímto hovoří. Došlo tedy k naprosto, spratné, naprosto správné dekolonizaci dekolonizaci této oblasti a, a myslím si tedy, že můžeme jen e, podpořit dohodu těchto strán a i uzavření té otázky západní Sahary na základě usnesení Rady bezpečnosti OSN. A samozřejmě e, Španělsko je také země, které tvoří tu skupinu přátel, které si přejí vyřešení otázky, nicméně uh, od toho roku 75 eh, tu Španělsko nemá eh, žádnou pravomoc nad tímto územím. Děkuji a nyní Kristina Muscardini za Evropskou lidovou stranu. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěla přivítat, přivítat pana ministra a stejně tak pana Silvu který nám vysvětlil, že se jedná o pozitivní a vyrovnanou um, dohodu. E, nechtěla bych, aby tento výbor v podstatě jenom kopíroval to, k čemu e, dochází nebo došlo ve výboru pro zemědělství. Tam se v danou dobu dopustili určitého omylu, kdy vlastně začali politicky e, hodnotit Eh, záležitosti, které jaksi nespadaly do jejich pravomocí. Myslím si, že eh, členové parlamentu, tedy europoslanci, mají právo i obhajovat zájmy jejich příslušných zemí, ale také je třeba vědět, jaká je opravdová politická závažnost eh, této dohody. Víme, k čemu dochází na severním břehu Afriky. A o tom hovořil i kolega Susta před chvílí. Je to tedy politická otázka a je důležité, aby celá oblast severní Afriky se proměnila v demokratickou oblast. Evropa se prostřednictvím těch eh, rozsáhlých eh, reform hodně změnila a máme tu miliony lidí, kteří žijí na základě eh, nebo díky zemědělství a podobně je to tedy i na severu Afriky a pokud jim nepomůžeme, těmto obyvatelům, kteří e, živí ze zemědělství, tak e, může hrozit další silné vlny emigrace. Měli bychom tedy provádět opravdu rozumnou zahraniční politiku, která by umožnila, aby sever Afriky byl vlastně monopolem vla- těch svých vlastních zemí, aby to nebyl monopol náš. Děkuji a nyní pan Romeva Rueva. Děkuji. Já bych chtěl také vysvětlit svou přítomnost tady. Já jsem zpravodajem stanoviska za výbor pro rybolov. Nejsem tady tady jako člen výboru INTA, ale jsem tady proto, že jsem členem výboru pro eh, rybolov a s velkým zájem sleduji tuto problematiku. Jsou tady ještě tři otázky, na něž bych rád znal odpověď a chtěl bych využít přítomnost ministra pro to, abych se něco o tom dozvěděl. Můj kolega Bove už jednu z těch otázek popsal, ale e, týká se to metody nebo způsobu, jakým tento návrh byl vypracován. Myslím, že je e, možné kritizovat komisi za vágnost a neprůhlednost a za to, že neprovedla dostatečné konsultace se všemi zainteresovanými stranami, které by měly být konsultovány. Druhá otázka jde o riziko koncentrace a o to, kdo bude skutečným příjemcem eh, výhod plynoucích z této dohody. Už to bylo řečeno. Já si myslím, že by mělo být jasně řečeno, že by to mělo být v zájmu evropských i marockých zemědělců, zatímco tato dohoda půjde spíše ve prospěch velkých, mocných marockých podniků, které tím získají největší výhody. A je potřeba to říci jasně, jsme už eh, byli adresáty četné kritiky z obou stran, tedy z evropské i marocké, kteří nejsou až příliš nadšeni uzavřením této dohody. A pokud tak mám říci, z pohledu zemědělství, tak je to podobné a tomu odpovídají eh, analýzy i týkající se rybolovu a mořských eh, produktů. No. A nejdůležitější je otázka geostrategická nebo geopolitická, chcete-li. Zase to souvisí s debatou, která není nová a kterou bychom už měli jednou provždy vyřešit. Maroko je mocností, která de facto spravuje západní Saharu. Nicméně západní Sahara není právně nebo politicky za to součástí eh, Maroka, což znamená, že Maroko nemůže vyjednávat jménem západní Sahary, jak to činí dnes. To je věc, to je potřeba si jasně říci na úrovni těchto bilaterálních jednání i eh, na adresu Evropské komise, protože pokaždé, kdy eh, se obracíme na komise, aby se k tomu vyjádřila, tak je nám řečeno, že Maročané garantují, že západní Sahara bude mít prospěch z takové dohody, ale zapomínají na druhou část eh, této rovnice, což je to, jestli někdo se ptal obyvatel západní Sahary, jestli takovou dohodu chtějí. A jak bude ta dohoda aplikována. A myslím, že odpověď je ne, protože eh, v době, ve které se teď nacházíme, se nikdo neptal legitimních zástupců západní Sahary, tedy Polisario, aby se podělilo na vyjednávání této eh, dohody. A tím se eh, dostáváme k velmi vážnému problému. A rád bych znal stanovisko pana ministra k této věci, protože si myslím, že je důležité. A není to poprvé, kdy jsme s tím konfrontováni a určitě to není ani naposledy. Už to vzbudilo eh, mnohokrát diskuzi v parlamentu a myslím si na řadě tu jednou proč vyřešit. Děkuji. Já bych vám pouze chtěl říci, že pokud nyní budeme hovořit příliš dlouho, tak ostatní nebudou mít příležitost položit své otázky a to je nespravedlivé. Kader Arif za SND. Pane předsedo, pane ministře, eh, to, o čem hovoříme dnes, je prioritou pro všechny politické skupiny v tomto parlamentu. A jde tedy o to, jak eh, zaručit co nejlepší možné podmínky lidem na Jižním břehu Středomoří také s na to, co se odehrává. Nechci zacházet do podrobností o jednotlivých zemích. Takže žádost, eh, kterou my máme, je zajistit transparentnost ohledně tého dohody a zajistit spravedlnost, rovnost a vyváženost. Nejsou to věci, na které možné povědět ano nebo ne, bez toho, abychom viděli všechny aspekty a všechny dopady takové dohody, ať už v Maroku nebo v Evropské unii. A to proto, eh, že musíme vycházet a myslím, že tady můžeme hovořit eh, upřímně, bez nějaké falešné eh, zdvořilosti. Musíme vycházet z toho, kdo bude mít prospěch z této dohody o rybolovu. Parlamentu jsme diskutovali o zprávě Eh, kde byly kritizovány určité země za netransparentnost a za to, že eh, byly uzavírány dohody o rybolovi, které nebyly velmi prospěšné pro této země a došlo k přesunování kvot. Mohl bych o tom hovořit dlouho, ale chtěl bych připomenout zásadu, která je pro mě hlavní v celé této debatě. Mám otázku a chci tedy respektovat to, co říkal pan předseda vedeme eh, k tomu, že to je dohoda, eh, diskuse, která otevřela už několik eh, měsíců. Tady se hovoří o tom, že bude ustanovena monitorovací komise, abych věděl, rád věděl, kdo v ní bude, jestli tam budou zástupci západní Sahary, jestli tam budou zástupci občanské společnosti a jak bude zaručena nezávislost této komise. To jsou otázky, které vystávají a byl bych rád, kdyby nám bylo odpověděno více než jenom ano nebo ne. Děkuji Salvatore Jakolino za eh, Evropské lidovce. Děkuji, pane předsedo. A také já budu hovořit stručně. Toto je technické téma, ale má také velký politický význam. Maroko ve srovnání nebo podobně jako ostatní země Severní Afriky zažívá naprosto podstatné změny. Přes 70 obyvatel se zúčastnilo hlasování o nové ústavě a to je velice povzbuzující signál. Kromě tedy e, toho je tu ten významný politický signál, ale bez pochyby je zřejmé, že v první řadě tu musí být opravdu vážné zhodnocení dopadu a musí existovat opravdová přidaná hodnota pro venkovskou populaci Maroku. Zatím je tu hodně překážek a potíží. V Maroku žijí miliony zemědělců, ale stejně tak miliony zemědělců žijí i na jihu Evropské unie. Zelenina, různé druhy ovoce, a to jsou všechno taková problematická témata, která musíme brát v potaz. No a za těchto okolností si situace vyžaduje opravdu eh, závažnou, eh, vážnou reflexi a výbor pro zemědělství to zhodnotil negativně s pravodajem. Byl člověk z naší strany, také jsme vzali v potaz to, co řekl zástupce komise, i pan zpravodaj, i samotný tedy e, pan minister jak zhodnotili situaci. Je třeba celý tento kontext brát v potaz Víme, že to eh, vede k naprosto objektivním potížím, takže je třeba to opravdu pozorně zvážit a toto dnešní setkání může být užitečné právě proto, abychom tedy eh, lépe došli k závěrům. Děkuji. Děkuji a nyní Jose Andres. děkuji, pane předsedo. Hovoříme o obchodní dohodě s Marokem kterou se zabýváme již několik měsíců a to odlišnými způsoby. Myslím, že se i pozorněji věnujeme než jiným druhům podobných dohod s jinými zeměmi. Musím to e, přiznat, protože ta obchodní dohoda o reciprocitě již existuje od roku 96. No a vzhledem k tomu, že jsem Španělka a hovořím také za Španělsko, tak eh, vzhledem k tomu, že jsme tu zažili dvě legislativní období eh, lidovců a dvě legislativní období socialistů, tato dohoda tedy již funguje od roku 1996, byla považována za dobrou a nyní eh, stojíme vůči nové dohodě, která, jak říká pan Bové, přináší celou řadu věcí, které tedy mohou být spochybněny. Ten negativní dopad, Vzhledem k tomu, že tedy obchodní dopad je pro Evropu pozitivní, ovšem ten negativní zemědělský dopad prostřednictvím té nové dohody eh, může zase vést k určitým ochranným pojistkám, může eh, znamenat nové eh, ochranné mechanismy, které by tedy zase mohly ochránit ty evropské produkty. Jak právě kolega řekl, Eh, měla by to být tedy nějaká komise pro zhodnocení, která by pozorně sledovala veškeré změny, které by mohly způsobit uplatňování té smlouvy. Pak otázka kontroly hranic z důvodu fitosanitárních. To zase spadá do eh, zodpovědnosti jednotlivé země. Španělsko je zodpovědné, pokud to přijde eh, našimi přístavy, nebo zodpovědnost Francie, pokud to eh, ovoce dorazí přes Marseille, ale to samozřejmě do té dohody můžeme zapsat. Pak ta otázka Sahary, nezávisle na to, co o tom řekla kolegyně Maria Muniz, pokud eh, se produkují eh, nějaké produkty v západní Sahary a pokud tu budou nějaké přínosy eh, i pro populaci západní Sahary. Tady to bude asi složitější, už to řekla komise. Eh, víme, že se tam produkují rajčata, v tuto chvíli to nevíme. To může být nyní otázka, kterou nám zodpoví pan ministr. A to proto, že tam není etiketa. Ono to není stejné jako o dohodě z rybolovu. Já jsem členkou výboru pro rybolov ale eh, tam tedy rybolov je pod eh, rovnoběžkou 27, tedy až pod tou eh, to oblastí západní Sahary. Takže tam to není stejné. Ale zase pan minister nám o tom může říct, jaké země, kromě tedy Španělska, tam loví, abychom tu neměli nějaká překvapení Eh, poblíž břehu Sahary. Myslím si obecně, že je to pozitivní dohoda, že je třeba tedy na to dohlížet, aby to nemělo negativní dopad na evropské zemědělství a zejména tedy z mého pohledu pro španělské zemědělství. A pokud tedy ta dohoda má být podepsána, tak ať je vylepšena, ať je maximálně vylepšena, ale ať s ní vynakládáme jako s ostatními dohodami. A určitě tedy by měla mít i politický význam, politickou přidanou dohodnotu, je to blízká země Evropy a dohoda by měla přispět i k rozšíření demokratických hodnot a mělo by to tedy být přínosné pro obě strany. Děkuji, Josefo. A nyní Metin Kazak, abychom prolomili ten monopol uh, románských zemí. Vyslechli jsme si příliš mnoho španělštiny, italštiny a francouzštiny. Máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že jsme slyšeli eh, stanoviska Kolegu ze zemí ze Středomoří, kde ta stanoviska byla velmi podrobná. Já přirozeně chápu jejich znepokojení. Vzhledem k tomu, že pochází oblasti, kde zastupují miliony zemědělců a my jako skupina liberálů máme jasnou pozici, podporujeme tuto dohodu. Jak už říkala paní Muscardini, je to dohoda, která si zaslouží naší podpory a to protože je prospěšná jak pro Evropskou unii, tak protože znamená také podporu marockého lidu a podporuje reformní úsilí, které v tomto okamžiku probíhá, které řídí král. Neměli bychom být ale rukojmými otázek spojených například se západní Saharou, Saharou. Neměla by to být otázka, která o tom bude rozhodovat. Pokud eh, bychom to přijali, tak bychom tím spochybnili, spochybnili celou dohodu o, eh, celou asociační dohodu, kterou Evropská unie má s Marokem a to by velmi uškodilo našim bilaterálním vztahům. Tato otázka by měla být řešena v institucionálním rámci, který eh, Eh, existuje mezi Marokem a Evropskou unii, tedy eh, mezi parlamentem, komisí a radou. My také musíme uznat hlavní roli Spojených, sta- eh, Spojených národů, které usilují o dosažení dohody v této věci a my jako parlament bychom se měli zaměřovat na to, jestli tato dohoda bude prospěšná jak marockému lidu, tak evropským občanům. A myslím, že pro tento eh, nebo z tohoto pohledu je naše podpora jasná. Děkuji. A posledním řečníkem je pan Paul Murphy. A prosím, ne déle než dvě minuty. Děkuji, já sdílím ty obavy, které nastínil pan Bové a další řečníci, pokud jde o tuto dohodu. Myslím si, že k ní dochází v kontextu ehm, dohody o rybolovu. To, k čemu došlo, bylo, že Maroko vyjednávalo s Evropskou unii a vyjednávalo nejenom o právech Maroka, ale také o právech na rybolov eh, západní Sahary a došlo k tomu, aniž by byly do toho zapojeni vyjednavači ze západní Sahary. Já jsem proti jakémukoliv opakování této situace. A dále souhlasím s tím, co jste zaznělo. Když se hovoří o těchto otázkách, Vždy se zmiňují malí zemědělci a to, že malí zemědělci budou profitovat z těchto dohod, ale když se na to podíváme, kdo skutečně profituje z těchto dohod, je tomu tak často a myslím, že je to i tentokrát, e, jsou to e, velké e, zemědělské podniky, kterých je jenom několik a které se snaží tlačit na to, jak bude tato dohoda vyjednána. Děkuji. Než předám slovo marockému ministrovi, Chtěl bych říci, že zde máme pana Pierre Vimo, který je generálním tajemníkem Evropské služby pro vnější činnost, tedy naší diplomatické služby. Vítám ho. Děkuji, ho za to, děkuji mu za to, že mezi nás přišel a chtěl bych se zeptat, jestli má nějaké připomínky k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. Mnohokrát děkuji za to, že jste mě pozvali. Nemám mnoho připomínek, vím, že váš čas je cený a nechci zabírat příliš mnoho času. Mám jenom dvě připomínky. Vím, že jste se ptali na otázku západní Sahary, to je uh, jasné. A jediná věc, kterou mohu zopakovat, uh, je, že podle mezinárodní praxe a mezinárodního práva v rámci OSN západní Sahara je teritorium, které nemá vlastní samozprávu, spadá pod území, pod svrchované území Maroka. A to znamená, že musíme eh, nakládat se situací tak, jak nyní je. Samozřejmě existuje celá řada možností eh, kontrolovat, co se děje v této oblasti. Marocká vláda a marocké úřady musí dodržovat celou řadu rozhodnutí, a která vydá lo OSN. A Maročané musí respektovat eh, zájmy tohoto území. Když se podívám na dohodu, která je před vámi, je zde celá řada možností k tomu, aby podvýbor pokračoval ve své práci, aby se podíval na to, jak by měla být dohoda implementována. Předpokládáme, že tyto principy budou dodržovány marockými úřady. A e, druhá připomínka je jednoduchá. Myslím si, že musíme chápat kontext v rámci kterého se tato dohoda podepisuje. Jak víme, v posledních měsících došlo k celé řadě událostí v jižní části Středomoří. Dochází tam k transformačnímu procesu směrem k demokracii. Jak víte, komise a vysoká představitelka vypracovali dvě sdělení, první 8. března, druhé 25. května. A v těchto uh, dokumentech jsme stanovili různé pokyny pro to, jak nalézt ten vztah, správný vztah, to správné partnerství se zeměmi této oblasti. Maroko je jednou z těchto zemí. Jde zde o solidaritu a také o štědrost. Jedním z mnoha nástrojů, o kterých hovoříme, je samozřejmě otázka obchodu, která je dominantní otázkou. Víme, že je to problematická otázka, je kontroverzní, jsou zde různé zájmy. V radě už proběhla diskuse v Radě pro zahraniční záležitosti. V této diskusi jsme e, předložili otázku, jak pokračovat e, v tomto novém partnerství s novými zeměmi. Severní Afriky. A mohu vám říci, že poslední rada pro zahraniční záležitosti vydala zásadní závěry. 27 členských států se dohodlo na souboru principů a jedním z těchto principů bylo, že je potřeba podívat se na různé možnosti, pokud jde o obchodní ústupky. To je tady jeden z pokynů, který byl na stole. Samozřejmě je potřeba podívat se na detaily, ale pokud nakonec chceme vyslat poselství solidarity s těmito zeměmi, především se zeměmi, jako je Maroko, které se snaží pokračovat v transformačním procesu mírovým a řádným způsobem, myslím si, že vždy musíme mít na paměti to, že eh, musíme ukazovat, že jsme na jejich straně a že jim chceme pomoci v pokroku v tomto transformačním procesu. Takže myslím, že to je třeba nezapomínat. A obchod je v každém případě jedním z nástrojů, které budeme muset používat, protože je to důležitý nástroj. Děkuji za to, že jste nám představil názor ESDČ. Nyní předávám slovo zpět panu ministrovi pro zemědělství z Maroka, minister pro zemědělství a rybolov. Máte slovo, zazněla zde celá řada otázek. Nemohu vám dát eh, všechen čas, který potřebujete, ale dávám dostatek času na to, abyste mohl eh, odpovědět a prosím vás, eh, použijte přiměřený čas, maximálně 15 minut. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval členům tohoto výboru za jejich otázky, za připomínky eh, do diskuse. Mnoho z nich eh, chápu. Myslím, že tady bylo několik témat a proto se pokusím odpovědět Eh, podle těch témat. Nejprve eh, bych chtěl hovořit eh, o tom plánu rozvoje na příští roky. Ten je na regionálním základu a byl vyjednán se regionálními komorami, takže byl konsultován a byl podepsán i jimi a myslím si, že i ty jižní regiony eh, mohly spolu rozhodovat a všechna, všechny tyto plány byly odhlasovány eh, jednomyslně. Ty plány jsou velmi zajímavé. Například pro budoucích deset let eh, bude investováno v jižních regionech 480 milionů a 60 toho rozpočtu eh, půjde právě sem a mělo by to být k zisku až nebo k vytvoření hodnoty ve výši 220 milionů eh, eur. Pokud se týče průmyslu ovoce a zeleniny, tak eh, ohledně celé národní produkce je to pouze 5 eh, celkové produkce, takže to je velmi malé číslo, já se k tomu ještě vrátím. A teď k tomu tématu, které je pro nás velmi důležité, což je bezpečnost potravin a která eh, souvisí s obchodní výměnou na mezinárodní úrovni. Svět je takový, svět se řídí obchodem a FAO Eh, stanovuje určitá pravidla a já myslím, že můžeme počítat s tím, že se nám podaří zdvojnásobit zemědělskou produkci, abychom eh, mohli uživit eh, populaci, která se ještě vzroste v budoucích letech na, této zemi. Teď jde o rozvoj zemědělství, který musí být v souladu s našimi přírodními podmínkami a já si myslím, že všude na světě bychom to eh, bychom nemohli zajistit soběstačnost u všech produktů na celém světě. Musíme se soustředit na to, co nám jde lépe a dovážet zbytek z těch zemí, které se specializují na jiné věci a proto se podepisují podobné dohody o obchodu. Chtěl bych vám také říci, že marocký trh je také zajímavý. Říkám to proto, abych eh, uklidnil naše přátelé z Evropy. Musíme si uvědomit, že marský trh obsahuje 33, nebo zahrnuje 33 milionů spotřebitelů. Eh, jsou tady velké distribuční řetězce a také dnes se eh, kolikrát musí společnosti rozhodovat, jestli budou vyvážet, nebo jestli budou dodávat na domácí trh, protože i ten projev je velmi zajímavý. Co se týče eh, sanitárních opatření, tady bych vás chtěl ujistit, že jsme eh, vytvořili partnerství s eh, evropskými orgány, máme tady lhutu 30 měsíců, eh, sladili jsme způsob naší práce a dospěli jsme k dohodě, která znamená, že budeme muset přijmout zákon o bezpečnosti potravin, který naprosto odpovídá normám, které panují. Tady máme dva orgány, kontrolní orgány, je to národní orgán na kontrolu, který eh, kontroluje celou produkci a potom máme nezávislý orgán, který kontroluje veškerý vývoz z Maroka. Všechno, co se vyváží z Maroka a je určeno na evropský trh, je možné eh, dosledovat, je tady kontrola na výstupu, ale také na, v okamžiku vstupu do Evropské unie co se týče například eh, těch eh, zbytkových eh, hodnot, tak vás mohu ujistit o tom, že ty jsou 20krát nižší jsou 20krát nižší než ty, než ty stanovená maxima. Takže vám mohu říci, že i notifikace byla pětkrát nižší než u některých jiných zemí. A proto si myslím, že je potřeba dále pracovat na to, aby došlo k konvergenci eh, v regulační oblasti a pokud nám v tom budete pomáhat, tak tím také eh, budete chránit eh, váš trh budoucnosti. Co týče malých zemědělců, o, tom, o těch tady bylo řečeno mnohé a jaké, jak je jejich postavení vůči těm velkým podnikům v zemědělství. U nás je 8 milionů 700 tisíc zemědělské půdy, využitelné zemědělské půdy. Bohužel na několika milionech eh, hektarů eh, panuje chudoba, protože se tam eh, pěstují obilniny, které nevedou k nějaké velké, velkému zisku, kolikrát ten výnos je třeba 200 euro na rok a my se snažíme v rámci našeho státního plánu podporovat zemědělce, aby začali eh, pěstovat jiné plodiny, ovoce, které přinášejí více přidané hodnoty. A jsou to právě, je to právě v oblasti ovoce a zeleniny nebo v dalších oblastech, kdy dochází k vytváření jakýchsi družstev mezi zemědělci, kteří eh, se potom ale ještě výše združují do větších združení, které by společně vyvážejí svou produkci. A máme tady například Primatlas, to je logistická společnost, ale tady Kopa, který má 400 tisíc eh, členů. Jsou to vlastně malí zemědělci, kteří eh, vytvářejí produkci, kteří svážejí produkci na jedno místo sběrné a potom výše v tom řetězci je větší združení, které Eh, vlastně umožňuje přístup na zahraniční trhy. Nemůžeme si představovat, že malý zemědělec bude schopný, který má několik hektarů, že bude moci přímo vyvážet svou produkci na evropský trh, protože eh, zemědělci jsou nuceni se združovat. A tak také náš trh funguje. Agrisus to je logistická společnost, který je složen z několika družstev. Eh, tam je také více než 400 no, zemědělců, 20% tedy té, toho jejich objemu pochází od malých ATEA. E Možná, že no, to nemám úplně přesné informace. Byl bych rád, kdyby to byla společnost, která by chtěla investovat do 700 tisíc hektarů. Ale já o tom mám určitě pochybnosti, protože eh, Eh, to prostě není možné, abych byl rád, pane Bové, kdyby se podíval na to území, tam prostě nic takového neexistuje. A ještě k sociálnímu dopadu. Chtěl bych říci, že Maroko se snaží a pane předsedo, váš parlament by měl povzbudit úsilí našeho lidu, který se, který se snaží o pokrok a snaží se o zlepšení sociální ochrany. Již dva roky máme povinnost eh, hájit sociální ochranu zaměstnanců v zemědělství. Dnes eh, eh, to pokrývá 17 až 20 těchto zaměstnanců. A na základě královského dekretu před několika měsíci bylo rozhodnuto, že i těto pracovníci musí mít nemocenské pojištění a my teď na tom pracujeme žena je také v centru rozvoje, protože e, ženy e, pracují velmi často e, na polích nebo v těchto družstvech v zemědělství a když máme mluvit o konkurenceschopnosti, tak minimální vzda v Maroku je například cika vyšší než v Egyptě. A poslední dohoda, kterou jsme uzavřeli s odbory, bylo, že bude existovat eh, minimální příjem také pro zvědělce a my jsme přistýpili, že v příštích třech letech se tato, tento příjem přiblíží té minimální mzdě, která panuje ve zbývajících odvětvích. A mohu vás ujistit, že odboráři se na tom velmi podílejí a já jsem kolikrát musel eh, řešit eh, spory mezi odboráři a různými sociálními partnery a to je důkazem toho, že se teď vyjednává kolektivní dohoda v oblasti ovoce a zeleniny, abychom chránili eh, všechny zaměstnance. Ochrana životního prostředí to je také důležitá věc. My máme program na úspory vody na 500, 500 tisících hektarů. Je to program, který je dotován vládou, který 80 až 100 pro malé zemědělce. Tady jde o to, abychom eh, ušetřili 2 eh, miliardy krychlových eh, metrů vody, kubíků vody. Měli, co se týče západní Sahary, ne, neměli bychom hovořit takto vážně tady jde o 2,5 území. My nejsme žádný vyzývatel. Chceme se zaměřit eh, na um, specializované produkty. Přišli jsme o částce konkurenceschopnosti. Jsou tady země jako je Turecko a Egypt, které měly dvojnásobný hospodářský růst na tomto trhu. My jsme kdysi eh, produkovali 500 tisíc tun eh, pomerančů, dnes je to mnohem eh, více, podobně je to u mandarinek a dalších typů ovoce. Znamená to, že jsme diverzifikovali naši produkci. Snažíme se tady zachytit na tomto trhu, ale rozhodně ho nebudeme destabilizovat. Eh, dlouhá léta jsme byli jedním z aktérů a podle mě je potřeba, aby eh, subjekty sami mezi sebou se snažili eh, urovnat vztahy, aby se například nevěřská produkce šla na evropské trhy a k těm citlivým položkám, o kterých byla vedena velmi živá diskuze. Chtěl vám připomenout, že tato dohoda nám trvala čtyři roky vyjednat. Čtyři roky, než se to dostalo sem do stádia projednávání v parlamentu. A základní na tom všem je, že všechny ochranné nástroje dobře fungují. Jednak je tady harmonogram, jsou tady vstupní ceny, kvóty a dále, co jsme ještě připojili, jsou pojistky, pojistné klauzule. Takže to, co se nám podařilo, bylo navýšení kvót na příštích pět let, ale v souladu s rozvojem trhu s ovocem a zeleninou, což je asi 4 až 5 a 3 až 4 u rajčat takže určitě nezaujímáme žádné obrovské místo na trhu. A 80 až 90 eh, naší produkce eh, je, má takovou cenu, že je potřeba platit eh, cla na té stanovené úrovni. A proto bych vás chtěl ujistit, že naši producenti jsou zodpovědní, že nechtějí zničit svůj trh a e, neusilují o získání dominantního postavení. Jak bych jsem říkal na úvod, Francie je důležitý sektor, který vytváří pracovní místa. U nás, jak víte, musíme bojovat s chudobou. Většina e, těch eh, lidí pochází z velmi chudých poměrů. Pokud eh, chceme těmto lidem eh, dát pracovní místa, pokud chceme jim pomoci dalším rozvojem, pokud chceme, aby u nás byla stabilita ve vašem sousedství, tak aby nedocházelo k vystěhovalectví. A víme, že se to týká se 4 milionů Maročanů, kteří kolikrát žijí ve velmi těžkých podmínkách, tak je to velmi těžký boj a pane předsedo, já jsem dnes také jsem přišel proto, abych vysvětlil náš postoj a abych vás ujistil o tom, že pro nás je zemědělství velmi ekonomicky a sociálně důležitý sektor. Dále k rybolovu, e, o dohoda o rybolovu se vyjednává a já tady mám jednu jedinou strategii. Byl bych rád, kdyby se poslanci přijeli podívat Eh, jaký to měl dopad na stav eh, populace ryb, protože až to bude, uvidíte, tak eh, o tom budeme moc jednat. Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy se téměř blížíme k závěru této výměny názoru a nyní bych předal slovo ještě panu zpravodaji k takovým za, k takovému závěrečnému zhrnutí, takže máte několik minut. Pane předsedo, já vám děkuji, já jsem si velmi pozorně vyslechl pana ministra zemědělství Maroka. A doufám, že až tyto eh, diskuse skončí, takže se budeme moci také setkat v Maroku. Eh, rozhodně tady nejde o nějaké nepřátelství. Já doufám, že jste pochopil, o co nám jde. Máme eh, mezi Francií a Marokem existují dlouhodobé vztahy, ne možná z těch dobrých příčin, ale máme společnou historii a toto je součástí naší společné historie ne úplně jste mě uspokojil eh, svým eh, prohlášením, ale já to chápu, je to součástí celé této hry. Eh, já bych chtěl jenom připomenout, že u těch velkých hodníků mám pořád ještě problém. A co se týče půdy, tak ten projekt, o kterém jsem hovořil, se týkal 200 tisíc za zavlažovaného, zavlažované půdy, jde o to, že ta zpráva v roce 2001 na tyto problémy poukazuje a je potřeba s tím něco udělat. Chci se ale vrátit k té otázce, na kterou mi komise neodpověděla. Eh, já také vím, že to není vaše práce, ale jde tady o otázku čistě právní, týkající se západní Sahary. A my jsme ji položili ohledně obchodního práva. Vůbec nejde o politické právo, to není moje, můj zájem, ale mně jde o statut produkce, která pochází z západní Sahary. A jaké záruky tady jsou, že z toho bude mít ekonomický prospěch toto území. O to nám jde. Nicméně to, jak jste nám odpověděli, nám odpověď na tuto otázku nepřináší. A dále jsou tady právní otázky, které se týkají zodpovědnosti, a zase hovořím o právní zodpovědnosti Španělska za toto území. A já nechci španělské vládě nebo španělským francům říkat, že to je jejich chyba, ale je to právní situace, která je neutřitelná. A proto bych chtěl říci, že pokud zítra někdo se obrátí na Evropský soud a tuto dohodu, tak nejenom, že ta dohoda bude neplatná, ale i ta předchozí dohoda by mohla být zneplatněna. A proto je potřeba nalézt nějaké jasné řešení, tak aby obchodně vzato eh, produkce, která bude pocházet z tohoto území, byla eh, zvláštně oznamen, eh, označena. Aby s ním bylo nakládáno zvlášť. A rozhodně to není tento výbor, který vyřeší celý tento složitý problém. Ještě jednou vám děkuji za přítomnost, děkuji panu předsedovi a doufám, že budeme moci pokračovat v našem programu. Děkuji vám, toto bylo pouze první kolo výměny názoru, rozhodně se ještě setkáme. A ty francouzsko-marocké otázky budou zodpovězeny Nicméně tady se jedná o otázky Maroka a Evropské unie, tedy otázky důležité pro Evropskou unii. Takže já chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili této velice plodné výměny názorů. Rád bych poděkoval našim hostům, panu ministrovi eh, Maroka za jeho účast. Merci, monsieur. Thank you. So, are we ready to restart? Takže jste připraveni znovu začít schůzi, pokračovat ve schůzi? Včera jsme odložili bod číslo 9, takže se vrátíme k bodu číslo 9. Jde o rozšíření ustanovení dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem na bilaterální obchod s textilními výrobky. Je to druhá výměna názorů. Jsme odpovědný výbor. Naším zpravodajem je George Sabin Kutaš ze skupiny SAD. Během první výměny názorů jsme zde měli občanskou společnost, eh, průmysl i MOP. Hovořilo se o problémech dětské práce v Uzbekistánu. Chtěl bych vám připomenout, že jsme pozvali také velvyslance z Uzbekistánu, ale nemohl přijít. Obdrželi jste dokument, který nám poslala uz, uzbekistánská ambasáda, takže předávám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že po té eh, výměně názorů z předchozího zasedání všichni zaznamenali, že Obavy mých kolegů se v první řadě týkaly dětské práce při sběru bavlny. Řekl jsem, že je zapotřebí rozlišovat mezi technickými postupy a tímto aspektem napojeným na dodržování lidských práv. Nicméně, eh, jakožto člen výboru INTA a vzhledem k tomu, co bylo řečeno při té první výměně názoru, si myslím, že ještě předtím, než toto podpoříme, je nezbytné tuto otázku objasnit. A proto, jakožto zpravodaj, bych chtěl kolegům výboru INTA navrhnout, Eh, takovou průběžnou zprávu, protože si myslím, že by to byl vhodnější nástroj, který by komisi, radě a také příslušné vládě umožnila poznat, jaký je postoj Evropského parlamentu a zejména tedy výboru INTA. Eh, vzhledem k tomu, že dochází k nerespektování práv dětí, Využitím této průběžné zprávy by mohlo v konečné důsledku být užitečné jak pro komisi, tak radu. A následně bychom tedy mohli od uzbekistánské vlády obdržet e, vysvětlení. Ehm, rozhodně si myslím, že je to pozitivní přístup. My si nepřejeme někoho obvinovat, pouze si přejeme najít řešení tohoto problému který nás znepokojuje a představuje v podstatě jednu z těch zásadních hodnot Evropské unie. A proto si, si tedy navrhuji vytvořit tuto průběžnou zprávu. Všichni kolegové s ní budou obeznámeni a těším se na vaše příspěvky. Ano, takže v mezidobí, myslím, že to bylo včera, proběhlo zasedání výboru pro spolupráci mezi Evropskou unii a Uzbekistánem, takže by asi bylo dobré vyslechnout si názor komise ohledně tohoto setkání a zda došlo k nějakým novinkám ve vývoji věci. Kdo si přeje za komisi pohovořit, prosím? Olga from the... Děkuji, jsem Holga Standašelt eh, z Generálního ředitelství pro obchod. Komise chápe politický kontext, a v rámci kterého se Evropský parlament dívá na navrhovanou dohodu. Ale nejdříve bych chtěl říct několik slov o tom, čeho se tato dohoda týká a čeho se netýká. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi ES a Uzbekistánem není nic nového. Eh, je z roku 1999. Evropská unie uzavřela takovéto dohody s celou řadou zemí. A zemí eh, se zeměmi, jako je Azerbajdžán, eh, Kazachstan a Tadžikistán. Eh, tato dohoda se týká energetiky, zemědělství a technické pomoci. Dohoda také zahrnuje omezenou část týkající se obchodování se zbožím. Jedná se o to, že je zde nakládání, obvyklé nakládání s produkty. To je důležité, protože Uzbekistán není členem VTO a proto není povinen, aby nám eh, poskytnul eh, specifické zacházení s našimi výrobky, aniž je uzavřena bilaterální dohoda. Současná dohoda poskytuje takovéto zacházení všem produktům, které se exportují z EU do Uzbekistánu. Eh, zároveň Evropská unie poskytuje Uzbekistánu stejné zacházení. Uh... Nicméně textilní, ehm, nicméně byl obchod s textilními výrobky je vyčleněn. To znamená, že náš textilní export do Uzbekistánu eh, může být eh, podroben diskriminaci. Eh, navrhovaná změna má za cíl zahrnout textilní výrobky do této dohody do specifického zacházení, pokud jde o cla. Pokud jde o export ehm, evropských, evropského zboží do Uzbekistánu a poskytne to právní jistotu. Eh, nejde zde o export Uzbekistánu do EU. Nejde zde o eh, export například eh, bavlny. zde již je 0% clo. Pokud jde o dětskou práci, komise sdílí obavy tohoto parlamentu. Otázka je, jak bychom měli tento problém řešit. Komise má za cíl řešit tuto otázku tím, že ji chce zmiňovat na celé řadě úrovní v rámci politického dialogu s Uzbekistánem. Začal s tím předseda Barroso v lednu, pokračovalo se v rámci dialogu o lidských právech a stará se o to také naše delegace v Uzbekistánu. Komise rovněž monitoruje dodržování ze strany Uzbekistánu svých závazků, pokud jde o dětskou práci a pokud jde o umluvy MOP a OSN. MOP eh, uznala, že v posledních letech Uzbekistán učinil některé kroky na řešení otázky dětské práce. Především ratifikoval dvě umluvy MOP, pokud jde o dětskou práci, a také vytvořil národní legislativní rámec proti nucené práci a dětské práci. Nicméně, používání dětské práce v Uzbekistánu je stále ještě problémem. A proto je toto téma důležitým prvkem při vyjednávání komise s Uzbekistánem. Nejde zde jenom o ratifikaci, ale také o implementaci daných úmluv. Na mezinárodní konferenci o práce v červnu v Ženevě jsme poukázali na problém používání nucené práce, včetně dětské práce při sklízení bavlny. A opět jsme požádali uzbeckou vládu, aby povolila eh, monitorovací eh, misi na vysoké úrovni eh, neomezený přístup do Uzbekistánu při sklízení bavlny. Doufejme, že bude možné, abychom měli odpovídající informace na další schůzi MOP v listopadu 2011. Pokud jde o systém GSP, tento systém byl eh, vytvořen na podporu rozvoje. Jeho cílem je lépe integrovat eh, přijímající země do obchodního systému a pomoci těmto zemím, aby lépe respektovali principy a mezinárodní úmluvy týkající se lidských práv. Zároveň se snaží eh, podporovat reformy. Proto komise nechce sankce v této oblasti. Spoléhá spíše na spolupráci, transparentnost a dialog. Eh, to jsou podle nás efektivnější nástroje na dosažení cílu. Preference poskytované Uzbekistánu v rámci systému GSP mohou být zrušeny ve chvíli systematického porušování principů stanovených v mezinárodních konvencích. Na základě toho, co řeknou monitorovací orgány. Komise proto dále monitoruje Uzbekistán, aby dodržoval veškerá ustanovení umluvy MOP o dětské práci. Zároveň chceme, aby Uzbekistán přijal eh, pozorovací eh, misi na vysoké úrovni a aby dodržoval doporučení MOP. Pokud závěry MOP ukáží, že dochází k porušování principů stanovených eh, v umluvách MOP a že toto porušování je závažné a systematické, komise bude odpovídajícím způsobem jednat. Děkuji. Vyslechli jsme si postoj komise, ale moje otázka byla, jestli po poslední schůzi mezi EU a Uzbekistánem eh, se objevilo něco nového. Ale zdá se, že tedy nic nového se neobjevilo. A otázka, kterou položil zpravodaj, je, zdá ve chvíli, kdy dojde k závažnému porušení dětských práv, zda bychom neměli dodržovat naše zásady, které stanovují, že obchodní politika by měla respektovat cíle zahraniční politiky EU. Máme zde navrhovatele z AFETu, paní Kio Nielsen, a já jí předám slovo na krátkou prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Eh, je mi líto, že tady není zastoupena uzbecká ambasáda, protože eh, je potřeba si uvědomit, že v tomto okamžiku eh, v Uzbekistánu děti pracují, teď se připravují na sklizení bavlny, ale od 10. května jež děti pracují, byly zavolány 10. května, aby po určité pracovali provádí různé zemědělské práce na začátku při eh, výsadbě, potom se musí vrátit, aby na podzim sklidili bavlnu, takže pracují mnohem více než jenom eh, v době sběru bavlny. Třeba vědět, že eh, v určitém období jsou vystaveny pesticidům a že jejich sanitární podmínky jsou odsouzení od že nejenom, že zmeškají školu v zemi, kde standard eh, vzdělání není moc vysoký, ale také jsou vystaveny nebezpečným podmínkám. O tom bych ráda mluvila eh, s velvyslancem nebo s jeho zástupcem, aby na to mohl zareagovat, na to informace. Ty informace pocházejí od různých nevládních organizací eh, v Uzbekistánu. To jsem chtěla doplnit. Je zajímavé tedy, že v lednu předseda komise Barozo nadnesl několik otázek, ale co se stane potom? Přece nestačí jenom hovořit, je to moc hezké. Já vím, že tomu byly ratifikovány, ale v žádném případě nejsou prováděny a e, zaváděny do praxe. Tolik, kolik jsem chtěl dodat do této diskuze. A nyní můžeme e, umožnit dalším členům výboru Pane předsedo, já vás chci upozornit eh, na to, že máme spoždění, že tady máme DOHA, veřejné zakázky AKA a já nevím, jak to během 20 eh, minut chcete vyřešit. Všichni musíme odletět. Je 13. července a vy eh, víte, já také vím, že to není vaše chyba, ale nemůžeme to vyřídit dvěma minutami. Je regret, je regret, je partage Eh, já sdílím eh, vaše znepokojení, ale nemůžu eh, se nějak pomoct. Let's open the discussion to the Takže nyní zahájíme diskuzi pro ostatní členy výboru, pokud někdo má zájem se vyjádřit. No, Není tomu tak a můžeme se tedy nyní vrátit k našemu zpravodaji. Děkuji pane předsedo, a jen velice stručně. Já chápu, Ovšem postoj komise je naprosto stejný jako naposledy. Bohužel to tedy není žádná novinka, jak podotknul ostatně i pan předseda. Nicméně, jak jsem řekl, tady ta průběžná zpráva by měla pomoci Evropské komisi i radě k lepšímu pochopení a myslím si, že i kolegové mě podpoří, že takový způsob je dobrý a že následně tedy učiníme to správné rozhodnutí. Děkuji. Zvážení návrhu zprávy proběhne 30. srpna a nyní přejdeme k bodu 23. Já doufám, že to bude pouze krátký bod. Týká se aktuálního stavu jednání o rozvojovém programu z Doha. Ostatně eh, z toho, co jsme si vyslechli již dnes, eh, ta podstatná část tohoto sdělení již byla vyřčena. Eh, rozhodli jsme se koncenzuálně předložit návrh usnesení. Měli byste ho mít k dispozici ve vašich složkách. A pouze jediné, co bychom měli učinit, je tedy rozhodnout o lhůtě pro předkládání pozměňovacích návrhů, protože zřejmě není zapotřebí, aby tu proběhla na to téma nějaká diskuze. A navržená lhůta bude 2. srpna tohoto roku a 18. hodina. Souhlasíte? A nyní se tedy můžeme eh, věnovat bodu číslo 24, to je dodatkový protokol k Evropsko-středomorské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a Izraelem a týkající se dohody mezi společenstvím a Izraelem o posuzování zhody na akceptaci průmyslových výrobků. Takže nyní to budeme nazývat dohoda AKA. Tato smlouva vytváří mechanismy pro vzájemné zhodnocení zhody a tedy pro akceptaci průmyslových výrobků z obou stran tedy aby se zajistilo, odkud ty výrobky pocházejí, že tedy, pokud to mohu takto říci, a, a máme tu tedy to zhodnocení a, a té zhody učiněné. Toto je, se týká léčiv, které eh, přicházejí na trh Evropské unie s tím zhodnocením zhody, eh, které bylo provedeno v Izraeli. A týká se to také produktů Evropské unie, které vstupují na trh Izraele tato tématika nemusí být příliš známá. Parlament se ji začal věnovat v loňském roce a řekněme, že to bylo do určité doby zmraženo, protože koordinátoři se příliš nezapojili do této debaty. Věnovali jsme, pardon, jmenovali jsme zpravodaje, nicméně tato tématika se do výboru zatím nedostala poté se koordinátoři rozhodli eh, to, řekněme, odmrazit, tuto tématiku a V mezidobí ten původní zpravodaj se tématu vzdal a, na, a eh, proběhlo a, eh, nové řízení pro jmenování zpravodaje. Nikdo se toho nechtěl chopit, takže podle běžné praxe uplatňované v tomto výboru. Já jakožto předseda jsem jediným možným dostupným zpravodajem. Není to proto, že jsem si přál být zpravodajem, spíše naopak. Ale tak, jak věci jsou, není tedy zapotřebí opakovat ty důvody, proč toto téma bylo schováno v a dlouho někde v šuplíku a proč to i koordinátorům tak dlouho trvalo, je to e, vážné politické téma. Měli bychom tedy e, Víme, jak probíhá ta situace vztahu s Izraelem, také z důvodu, jak probíhá mírový proces, otázka osad a otázka e, situace v pásmu Gazy. Takže já bych se k tomu vyjádřil následovně. Vzhledem k tomu, že nejsem tedy klasický zpravodaj, a jsem tedy tímto tématem pověřen, protože jsem předsedou výboru, tak bych si v první řadě rád vyslechl, jaký je náhled členů eh, výboru eh, na věc, abych také věděl, jaký by měl být můj postoj. Já tedy samozřejmě mám postoj k tomuto tématu a který bych vám i rád na úvod sdělil, ale rád bych také věděl, jak eh, členové na toto téma nahlíží. Takže bych předal slovo členům výboru. Možná bych začal s tínovými zpravodají. Tím prvním je Laima Andrikiene za EPP. Hlásila jste se o slovo? Ano, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Po tom eh, jednoletém období se konečně eh, můžeme diskutovat o tomto tématu dohody s Izraelem. Myslím si, že tu konečně politická výlet odmrazit eh, toto téma. Je to v podstatě pouze technická dohoda a je přínosná pro obě strany, jak Unii, tak Izrael. Asi víte, že Izrael je první zemí středomorské oblasti, které se podařilo dosáhnout oblasti a splnit ty podmínky pro uzavření dohody AKA je to tedy eh, protokol o farmaceutických eh, výrobcích, které usnadní přístup na trh, odstraní to technické bariéry eh, průmyslových výrobků pro přijetí průmyslových výrobků té dohody, které je dosaženo v podstatě následně umožní to vzájemné označení správných praxí, jak ze strany izraelských orgánů, tak orgánů EU a budou tedy uznávat toto ohodnocení ekonomických operátorů Uznávání těchto postupů umožní i snižování cen farmaceutických výrobků, bude to přínosné pro naše spotřebitele a bude to znamenat také určité vylepšení obchodních podmínek, usnadní to podmínky exportérů na obou stranách. Izraeli trvalo více než tři roky, aby přijalo nezbytné normy v oblasti správných výrobních praxí pro farmaceutické výrobky, tedy Znamená to, že aby mohlo dojít k uzavření tohoto protokolu, Izrael podstatně zblížil svůj regulační rámec o farmaceutických výrobcích a přiblížil se normám Evropské unie. Obecná, obecný rámec dohody k umožňuje dále přistoupit k dalším protokolu, které budou pokrývat ostatní průmyslové oblasti. A pracovní plán mezi izraelskými orgány a Evropskou komisi umožňuje tedy prostor pro diskuzi o těch prioritních oblastech. A týká se to zejména lékařských eh, přístrojů, strojové výroby. Ehm, tady Eh, budou tedy dodatečně podepsány dodatečné protokoly v rámci AKA. A tímto způsobem v podstatě Evropská unie bude šířit své aky komunitér i do Izraele a bude to mít i významný dopad na další oblasti a regiony. V podstatě je v zájmu Evropské unie dosáhnout, aby došlo i k uzavření a vypsepsání této eh, klauzule v dohodě. V květnu 2010 se toto téma poprvé objevilo a myslíme si, že Evropský parlament je významným aktérem v této věci. Nyní máme platnou Lisabonskou smlouvu a AKA není politická dohoda, tak eh, opravdu není důvod toto uzavření prodlužovat tato dohoda je zejména a se týká toho, že zbližujeme legislativu a také se snažíme vy, vylepšit výměnu lékařských výrobků a ne zbraní. Takže bych chtěla povzbudit kolegy, aby opravdu eh, se toto téma neprotahovalo a Evropský parlament se k němu závěrečně vyjádřil co nejrychleji. Děkuji a nyní pan Belder, který je předsedou parlamentní delegace pro Izrael. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Je evidentní, že takzvaná dohoda AK by měla vést k oboustraným výhodám pro Izrael a pro EU. A jako předseda delegace pro s Izraelem eh, se na vás obracím jako na výbor, který má na starosti tuto otázku. Já jsem také dlouze o tom diskutoval s svým protěžkem, který nechápe postoj tohoto parlamentu. Pokud chceme být seriózním hráčem na Blízkém východě, tak je to nepochopitelné. Takže v zájmu EP je s tím něco udělat. Závisí na tom naše důvěryhodnost a já doufám, že schválíte tuto dohodu AK. Děkuji vám, pane Beldere. Salvatore Jakolino, také za EPP. Děkuji. Já budu velmi, velmi stručný, protože doba už se velmi nachýlila. Myslím, že je nezodpovědné se vracet k tomuto textu. Tomuto technickému textu, který je potřeba velmi podrobně proskoumat. Nemůžeme si o tom učinit závěr na místě. Jsou to věci, které měly prospěšné pro obě strany, jde o zjednodušení postupu, snížení nákladů. Dají se potom stanovovat vysoké standardy, snižovat cena léčiv. Je možné to posouvat také politicky, ale ty věci, o kterých jsem právě hovořil, jsou podle mě prakticky užitečné a mohlo by to vést k obnovení diskuse o tomto textu. Uh, now, Kaderif. Kader Arif. Já už jsem se k tomu vyjadřoval eh, v minulosti několikrát, také na schůdce koordinátoru. A myslím, že postoj, který byl přijat koordinátory, eh, jde dobrým směrem. Přestože tady jde obchodní politiku, tak i nadále je to politické a nejenom čistě technické rozhodnutí, jak si někteří myslí. Nejde o to, že bychom nechtěli posílit vztahy mezi EU a Izraelem, ale tato část eh, světa také v souvislosti s arabským jarem eh, je v regionu, který okupuje zájem celého světa a má také velkou symbolickou hodnotu. A myslím, že jde o to, jaké vztahy budeme mít s izraelskou vládou. Nechce hovořit o izraelském státu, takže myslím, že minimum, o které můžeme žádat, je, aby usilovali o míra. Dokonce i ten poslední francouzský postoj na základě prohlášení prezidenta Obamy znovu eh, společně s kvartetem iniciovat mírový proces eh, bylo zameteno pod eh, stůl izraelskou vládou a my si uvědomujeme, že izraelská vláda neusiluje o mír zájmu spravedlnosti, ale také zájmu vyslání signálu této části světa by Evropská unie měla mít zájem na tom, aby tato otázka byla studována podrobněji a aby tato problematika byla spojena se skutečným přáním izraelské vlády si sednout za stůl a blokovat eh, situaci, odblokovat otázku osad a také eh, aby došlo k uznání eh, souvislosti mezi těmi těmi otázkami, ale nechci tady hovořit o zahraničně politických otázkách, bylo to rozmrazeno, byli jsme vystaveni lobbingu, to vedlo trošku k posunu eh, postoje zejména liberálních poslanců, to nechci nějak kritizovat. Ten lobbying byl prováděn velmi kvalitně, nechci rozhodně nikoho jmenovat. A byl bych velmi rád, kdybychom mohli si na to vzít více času, aby to nebylo předmětem zrychleného postupu, jak tady někdo říkal, protože to e, není harmonogram e, Evropského parlamentu, ale harmonogram členů izraelské strany. Ten bychom si měli nechat vnučit a měli bychom si dát dostatek času na to, abychom mohli e, zvážit také možnost přijetí zprávy k této otázce. Chtěl bych vám říci, že máme tlumočení už jenom na 10 minut. A musíme eh, rozhodnout ještě o dalším tématu, takže prosím, buďte struční. Já bych navrhnul eh, druhou výměnu názoru na našem, naší další schůzi 30. srpna, abychom mohli prodiskutovat toto téma detailněji. Takže uzavírám řečnický seznam a žádám ty, kteří už jsou na seznamu, aby byly co nejstručnější. Metim Kazak. Pane předsedo, dohoda AKA už prošla dlouhou cestou a nakonec se dostala do našeho výboru a my o ní hovoříme. Na schůzi koordinátorů naše politická skupina i jiné politické skupiny se domnívají, že je potřeba mít na paměti politický kontext v regionu a vztahy s Izraelem. Stejně tak jako mírový proces samotný. Náš výbor musí přistupovat k této dohodě s určitými výhradami. Konečně zde není žádný významný pokrok v mírových vyjednáváních. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhají diskuze o tomto tématu v, naší, v našem výboru, musíme si položit otázku, zda e, náš souhlas, zda naše schválení této dohody by přineslo výsledky. Já osobně a celá řada mých kolegů o tom pochybuji. Myslím si, e, že je že by to mělo vést ke konstruktivnějšímu přístupu eh, ze strany Izraele, pokud je o vyjednávání s palestinskými úřady. Máme už v podstatě postoj, na kterém se víceméně shodneme, ale řekl bych, že potřebujeme ještě více času na to, abychom hovořili nejenom o technických, ale také o politických otázkách. A proto podporuji kolegu, který navrhuje, abychom tuto zprávu odložili. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je Helmut Scholz protože pan Susta požádal o stažení svého jména ze seznamu, takže Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný, ačkoliv je to samozřejmě těžká rozprava. Je těžké hovořit v tuto hodinu o tak důležitém tématu, protože my jako poslanci jsme samozřejmě politici a není možné, abychom odlišili technické věci od politických věcí. Myslím si, že dohoda AKA tak jak se bude v budoucnu eh, jmenovat, je samozřejmě politický krok, především v současné době. A z toho důvodu bych navrhl, abychom skutečně si my ve výboru dali dostatek času, protože toto není jenom technická dohoda, je to velice politický krok. a e, na tomto politickém kroku bude záviset e, další e, řešení problému. Například Kneset právě odsouhlasil že všichni ti izraelští občané, kteří se pokusí bojkotovat produkty, které jsou produkované v osadách, aby eh, takovéto kroky byly eh, kriminalizovány. Eh, včera jsme hovořili o podobném tématu, dnes o tom hovoříme opět. Jsou to dvě části stejného problému. A já si myslím, že se jasně ukazuje, že potřebujeme více času. Hovořili jsme o tom už jako koordinátoři, souhlasím s tím, co říkal Kader Arif. Myslím si, že bychom se měli nejdříve dohodnout na tom, jak budeme s tímto. Děkuji. Vážení kolegové, a k tomuto tématu se vrátíme na příští schůzi. Proběhne další výměna názorů. Nicméně jsem vzal na vědomí vaše připomínky. Takže nyní musíme rozhodnout o bodu 26 protože musíme stanovit hůtu pro pozměňovací návrhy a pro hlasování ve výboru. Jedná se o modernizaci zadávání veřejných zakázek. Spravodajem je Kader, Adif, Kader Arif. Návrh stanoviska máte před sebou. Já bych eh, požádal zpravodaje nebo navrhovatele, aby eh, s můj dokument stručně představil. Stanovíme lhutu pro pozněvací návrhy a další diskuse proběhne na schůzi 30. srpna. Před hlasováním samozřejmě souhlasíte, Kader Arife? Pane předsedo, stanovisko, které vám to předkládám, velmi eh, rychle ho vysvětlím, vyzývá hlavně Evropskou komisi, aby přijala potřebná opatření, aby se zabránilo nekalé konkurenci a zajistila reciprocitu mm, e, přístupu veřejným zakázkám ve třetích zemích. To je velmi zásadní otázka pro Evropskou unii. Evropská pravidla mm, e, e, platí tady, ale neaplikují se na zahraniční společnosti, které mohou provádět různý sociálně ekonomický dumping. Každý má určitě si vzpomene na různé příklady. Já si myslím, že potřeba podpořit evropskou politiku a podporovat užitelný rozvoj, eh, náš průmysl a proto já tady mám několik návrhů. Jednak abychom přijali eh, dodatečná pravidla týkat se zadávání veřejných zakázek, abychom dávali přednost evropským rozhodům, zejména malým a středním podnikům. Tolik eh, tedy k této zprávě. Myslím si, že by se to zasloužilo další diskuse. Doufám, že se k ní vrátíme 30. srpna. Děkuji, pane Arife Salvatore Jakolino. Jenom velmi krátkou poznámku protože pod, už nebudeme mít tloučení. Jenom eh, velmi stručně, pane předsedo. Já souhlasím s většinou myšlenek, eh, které nám teď rychle eh, řekl pan zpravodaj. Já si myslím, že bychom mohli něco říct ještě o modernizaci internetových postupů. Dále o korupci bychom tam mohli něco dodat, o organizované zločinnosti, protože jsou různé společnosti, které eh, například jsou eh, pod tlakem eh, mafie a potom vlastně ta mafie skrze ně organizuje nabídky já si myslím, že je potřeba to trochu eh, více eh, upřesnit, protože v té současné formě to není úplně jasné. Děkuji vám, eh, k mě názoru se vrátíme 30. srpna a termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30, 15. července a 30. se tedy o nich bude hlasovat, ale předtím budeme mít diskusy. To je vše, děkuji vám za pochopení ještě něco budou různé, pokud ne, tak vám uh, chci říct, že toto bylo velmi vyčerpávající. Six active dossiers. We... Měli jsme 26 bodů. Podle mě to byl nejnapětější uh, eh, program ze všech výborů v tomto parlamentu a to jsme velmi malý výbor. Děkuji vám za vaše porozumění. Uh, za vaši spolupráci. Přeji vám příjemné prázdniny.